Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Kolegové, může, mohu zahájit tuto schůzi? Tak prosím, eh, máme tady návrh pořadu jednání, máte před sebou, můžeme považovat eh, tento návrh jednání za schválený. Pokud, je to, pokud ano, tak eh, přistoupíme ke schválení zápisů z minulých zasedání. Mám váš souhlas, výborně děkuji vám. A teď máme další bod. A sice jsou to dvě, dvě moje zprávy a sice to bude minimální úroveň eh, školení pro námořníky a eh, budeme se zabývat pozněvacími návrhy. Já bych chtěl zdůraznit pouze tolik, že tento návrh směrnice se snaží transponovat do evropské legislativy poslední nejnovější úpravy mezinárodní eh, konvence, která se týká eh, námořníků a je to tedy na základě IMO z Manily. Vzhledem k tomu, že se de facto návrh komise týká jenom eh, omezené části, vlastně kromě tedy evropských eh, ustanovení. Takže týká se to otázky certifikátu, otázky jejich školení, jejich zkoušení, prevence podvodů a také standardů, které se týkají zdravotních požadavků a na statnost eh, námořníků. Eh, toto umožňuje poměrně eh, včasné, eh, včasnou úpravu v souladu s STC, která funguje už od 1. ledna 2012 a trialog k tomu budeme mít v červnu. Já bych chtěl apelovat na poslance, poněvadž se jedná o transpozici ustanovení na úrovni IMO a členské země jsou stranami IMO a tudíž už podepsali eh, tuto dohodu. Moje role, role zpravodaje spočívá v tom, že eh, musíme zajistit to, aby to, co bylo eh, dohodnuto na IMO, bylo plně transponováno do evropské legislativy, aby to nebylo v něčem o něco menší, o něco Mm, volnější. E, já bych tedy chtěl upozornit, že pokud se týče transpozice těchto změn z Manily, které platí už od 1. ledna letošního roku, já se domnívám, že není třeba to jakkoliv, e, jakkoliv e, oddalovat tedy tu transpozici této konvence a já se tedy pokusím dosáhnout zhody v prvním čtení s tánským předsednictvím. E, nyní ke konkrétním pozměňovacím návrhům. Celkem jich bylo podáno 96, e, tedy k návrhu komise. Na základě debat e, byly poté některé staženy a o 20 se nebude hlasovat, poněvadž jsou to de facto pouze technické a lingvistické změny a v podstatě jsou některé takto a některé jsou identické s jinými. 29 pozměňovacích návrhů eh, navrhuje výbor pro zaměstnanost, který předkládá stanovisko. Já jsem jich předložil 47, je lepší znění legislativního textu, je to jasnější, přehlednější. A pozměňovací návrhy, které se týkají přenášení a předávání statistických údajů o členských, eh, členskými zeměmi eh, o námořnících, tak to musí být uvedeno do souladu s ochranou dat platnou v Evropské unii. A také eh, se to týká přímo zaměstnavatelů. Já jsem velice rád, že pan, paní Vlastov stáhla 47, 49 a prostě několik svých eh, pozměňovacích návrhů, které, tak jak bych to viděl, já, by byly problematické v dosahování zhody v, s radou. A nakonec už eh, tato problematika byla pokrytá panem Kumacakosem, to je v eh, pozměňovacím návrhu číslo 88, který se týkal boje proti pirátství a nebo tím, že se tam dal odkaz na eh, Maritime Labour Convention z roku 2006. Také já navrhnu eh, ústní uh, změnu k, k 50 a bude se to týkat jazykové vybavenosti náušníků. Nemohu podpořit mnoho pozměňovacích návrhů pana Tusasise, poněvadž ty eh, přesahují eh, rámec transpozice konvence IMO a de facto i toho, co už máme dnes eh, jako součást evropské legislativy. Takže pokud jdeme nad rámec STC 2TV nebo evropské legislativy, tak tyto pozměňovací návrhy odmítám podpořím dva body zdůvodnění, ačkoliv eh, myslím, že na ní jsou umístěny zrovna šťastné. Je to legislativní text, nikoli iniciativní zpráva. To znamená, že nemohu podpořit eh, další Eh, body zdůvodnění eh, tohoto kolegy, poněvadž nejsou eh, relevantní, které by se mělo týkat vlastně všech lodí, protože se týká pouze námořníků, kteří, kteří vykonávají dohledové, dozorové funkce. Eh, jinak tedy máme to eh, MSC z roku 2006 a to se týká všech eh, lodí a všech námořníků na všech lodí a to tedy vstoupí v platnost po ratifikaci členskými zeměmi. Také bych prosil, aby stínoví zpravodajové podpořili kompromisní změní dohodnuté s výborem pro zaměstnanost Eh, to se týká minimální dob odpočinku, což znamená, že můj pozměňovací návrh číslo 3 se eh, takto spojí eh, s pozměňovacím návrhem číslo 2 výboru EMPL. A já myslím, že je to nezbytné, poněvadž takto to máme nyní jasně formulováno a zajišťujeme také správný odkaz na stávající legislativu a znamená to, že se tedy ty příslušné limity eh, se eh, všech dosavadních relevantních předpisů zavádějí i zde, tak jak bylo to hodnuto v Manile. Takže to je asi všechno. Já bych jenom ještě chtěl zopakovat, že smyslem eh, tohoto bodu je, abychom implementovali konvenci IMO z Manely do legislativy EU a abychom zajistili to, že ne, nepůjdeme, nepůjdeme nikdy jak, žádným způsobem nad rámec evropské legislativy, nebudeme se od ní odchylovat. Tam, kde eh, pozměňovací návrhy šly za tyto hranice, tak tam jsem bohužel musel tyto pozměňovací návrhy odmítnout a klasifikuje je znamenkem minus. Takže na základě tohoto dávám nyní slovo, myslím, že to bude pán Kůn za pana Komucakose, <clears throat> ale ještě než vám přidám slovo, eh, musím eh, poděkovat eh, za velice užitečnou práci stínových zpravodajů a já jim všem děkuji. Nyní pan Kůn. Děkuji, pane předsedo. Ta Zpráva, na kterou pracujete jako hlavní zpravodaj, tak eh, já k ní eh, v zastoupení pana kolegu Mocasu se mohu říci, že eh, v řadě věcí se naprosto shodujeme. A to zejména v situaci, kdy my jakožto Evropská unie za výsledky a dohodami IMO s eh, Manily eh, nechceme zaostávat. Důležité je, abychom se věnovali zejména technickému vzdělání, pokud se týče teď námořních patentů, technických patentů, tak, aby požadavky byly ve všech členských zemích EU stejné a také eh, se to týká certifikátu patentů, zdravotnických požadavků, čili to všechno eh, musí eh, být naženo tak, že všechno to, co je pro bezpečnost zdraví na mořích, a to se týká také cestujících i nákladních lodí a tak dále. To všechno podporujeme. Také podporujeme všechny návrhy v tom smyslu, abychom nezůstali pozadu za manilskou dohodou. A to, co jde nad rámec, to je komplikované. Brian Simpson už o tom říkal. V IMO jsou členy jednotlivé členské země a není to Evropská unie, čili eh, Evropská unie to potom dodatečně musí transponovat na evropskou úroveň. Pokud se týče Pirátů, tak to určitě není jenom politický problém. Když se podíváme na poslední volby, tak tam skutečně jde o africký roh a o pirátské řádění. Takže to by skutečně mělo zůstat zachováno. My máme misi Atalanta a v tomto smyslu je třeba eh, to podpořit také příslušným eh, vzděláním a školením. Čili tolik hlavní body, které jsem chtěl zde přednést za pana se Já tedy doufám, že spolu s komisí a s radou najdeme vhodné řešení. A děkuji panu zpravodaji Brianu Simpsonovi. Děkuji vám, pane Kune, a ještě pan Taylor za zelené, pač eh, liberálové tady nejsou, ale dá, že by paní Bilbao chtěla promluvit. Ano. Ne, tak pardon. Takže eh, paní, paní Bilbao nejdříve, poněvadž eh, ona zastupuje liberálního zpravodaje. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Ujias, který je mým kolegou, se omlouvá za svou dnešní nepřítomnost a pověřil mě, abyste promluvila místo něj. Eh, chtěla bych vám poděkovat za práci, kterou jste odvedla na návrhu komise, zejména v oblasti eh, kvalifikačních požadavků na námořníky. Je třeba zajistit to, aby námořníci skutečně byli řádně proškoleni, tak aby mohli správně plnit své povinnosti na palubě. To je samozřejmě nezbytné a jde zároveň o úpravu evropské legislativy, poněvadž se do ní zapracovávají eh, závěry konvence a samozřejmě tady nemáme mnoho prostoru ke změnám a jak jsem řekla, já vítám podané pozměňovací návrhy, které výrazně zlepšují současný návrh a zejména bych chtěla zdůraznit, jak důležité je zajistit to, aby osobní údaje námořníků byly schromažďovány a aby členské země zajistily jejich anonymizaci pokud eh, nebo před eh, jakýmkoliv zveřejněným eh, jakýkoliv zveřejněný v zájmu transparentnosti. Musíme se na profesi námořníka zamyslet nad právě koncepcí tohoto zaměstnání námořníka, poněvadž toto je důležité, abychom zde měli takovýto koncept, ale Eh, samozřejmě je třeba uvažovat také o výjimkách třeba eh, v rámci výcviku a mm, eh, různých situací na palubě. V souvislosti s tragickými údaj, s tragickými událostmi Costa Allegra, Costa Concordia těchto dvou plavidel, tak skutečně se zabýváme velmi aktuálním tématem. Je tedy důležité, abychom měli poněkud výjimečný systém, pokud se týče nasazení a odpočinku, ale samozřejmě je, eh, je třeba, abychom eh, všechno měli v souladu s dosavadní legislativou, zejména 73 z roku 1999. Eh, musím říct, že tyto úpravy, které byly podány, jsou více než uspokojivé a já blahopřeji panu zpravodaji. Tak, pane Tělore, nyní vy. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji o práci, kterou jste vykonal na tomto dokumentu. Jak už jste na vysvětlím, jde o transpozici do evropského práva, transpozici Manilské konvence. A já mm, myslím, že e, můžeme se připojit k doporučení e, zpravodaje a samozřejmě uvědomujeme si Eh, jaké potíže mohou způsobit pozměňovací návrhy a samozřejmě není možné přijmout té pozměňovací návrhy, které mění eh, podstatu této legislativy. Eh, nicméně jsme připraveni podpořit to, co doporučuje náš zpravodaj, zejména v té části, která se týká ochrany dat. A za to vám děkuji. Pan Van Dalen. Děkuji vám, pane předsedo, a blahopřejeme, blahopřeji vám k vašemu přístupu k této věci. Stá si, že eh, pokud se týče IMO, tak toto je organizace poměrně pomalá, byrokratická, toto je alespoň pověc minulosti, nicméně v posledních letech eh, vidíme, že eh, funguje velice dobře Eh, určitě tedy jsou tam jasné požadavky na maximální obsah síry v palivech a minimální požadavky na výcvik a školení zámořníků. Já myslím, že to je všechno pozitivní a myslím, že bychom mohli podpořit také současný přístup IMO k piráctví a eh, k výcviku námořníků, jak si s tímto fenomenem poradit. Příští ne, vlastně už tento, tuto středu eh, budeme v této souvislosti eh, hlasovat o rezoluci, odhlasovat rezoluci právě k piráctví, což je velmi aktuální problém. Děkuji. Tak, nyní máme celý seznam, pan Kalamiso z komise nyní má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval všem poslancům, poslankyním, za své příspěvky, tak aby to znění opravdu bylo co nejkvalitnější našeho textu. Pouze několik drobností. Jak už jste se o tom zmínil, tento text musíme přijmout co nejdříve, protože Manelská úmluva, jak víte, již je v platnosti, čili měli bychom velice rychle reagovat i na úrovni evropského práva. Určitě jsme schopni přijmout vaše návrhy, pokud je o snění a rovněž Mm, pokud je o školení v oblasti bezpečnosti pro cestující a zároveň školení boje proti piráctví. Pan Kon už se o tom zmínil. Rovněž si myslím, jak jste se správně zmínil, že bychom měli změní úmluvy zachovat a zároveň směrnici o pracovní době, protože tam nemůžeme přistoupit k nějakým výjimkám jeden den poslanec předložil pozměňovací návrhy, které se odklonily od této záležitosti, tam to není možné, to bychom nebyli schopni akceptovat. No, zároveň by to vyvolalo určité mm, zmatky a i přesto, že mm, prostě máme dobrou vůli, tak by jsme to nebyli schopni udržet, jak si v tom celku. Několik drobností u pozměňovacích návrhů 23, 24, 25. To jsou inteligentní návrhy, jasné, Myslím si, ale že bychom měli být opravdu opatrní, měli bychom skutečně dodržet to znění co nejblíže k úmluvě, pokud to ještě budeme moci nějak upravit, aby se to mm, jak si sladilo s úmluvou, tak by to bylo dobré. Několik pozměňovacích návrhů, už jsem se o tom zmínil, jenom 39 mm, až 43, 52 až 56, 64 až 67, které jdou proti obsahu um, STC 2TV a směrnici o pracovní době, proto myslím, že to pana Tusa se takže to není pro nás akceptovatelné, možná ještě několik tam bylo, já se na to ještě podívám, sekretariát se ještě podívá na to číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů, zdá je tomu skutečně tak. A jinak si myslím, že s tím můžeme souhlasit, s tím textem i pozměňovacími návrhy, tak jak byly předloženy, pokud je o ochranu údajů, osobních, statistiky, nějaká výjimka toho, pokud no, ano, že v některých, řekněme, mm, konkrétních údajích, přiškoleních a tak dále. Pokud jde o odpo- dobu odpočinku, tam bychom to ještě upravili, ovšem podle mého názoru s tím můžeme souhlasit, protože to znamená vylepšení textu. Děkujeme. Děkujeme, pane si. A hlasovat budeme zítra. Na plenárku se to snad dostane v září. Stínovi zpravodaj a zpravodajové a ti, kteří je zastupují, rád bych vám řekl, že se budu snažit o trialog v červnu. Jakmile se sejde výbor pro dopravu, asi, asi teda mm, já, já byl trošku problém dánské předsednictví donutit k nějakému časovému harmonogramu. Myslím, že ještě pracujeme, asi to bude přes nějakou polední pauzu, čili mm, prosím, abyste se věnovali této otázce. Ano, já jsem samozřejmě už se na Dány obrátil. Další bod na našem dnešním programu je, je 20 hlavních obav evropských občanů, pokud jde o jednotný trh a jeho fungování. Je to z vlastní iniciativy zpráva pro výbor, který se zabývá otázkami vnitřního trhu. Asi si pamatujete, že těch 20 hlavních obáv evropských občanů, pokud jde o fungování jednotného trhu, pozměňovací návrhy, to jsou záležitosti, kterým bychom se měli věnovat. To máme naplánováno. Zaslal nám to výbor IMCO Máme se dvě oblasti, kde se dotýkají výboru pro dopravu. V podstatě takové schrnutí stanoviska. Máme se 22 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. No, ani jeden z nich není nějakým problematickým či kontroverzním návrhem. Já si myslím, že budeme schopni podpořit všech, většinu z nich. Týkají se především registrace vozidlu a práv cestujících. IMCO požádal náš výbor, abychom se na tyto dvě záležitosti podívali, abychom to, jak si usnadnili, především pokud jde o přeshraniční registraci vozidel. To byla první věc, protože tam byl určitý problém pro naše občany, ty mm, náklady a formality spojené s registrací aut, vozidel, jakmile se přesouvá člověk mezi jednotlivými státy, tak to bylo takové velice komplikované. A druhá záležitost bylo lepší prosazování práv cestujících v celé Evropské unii, požádání nebo mm, požadavek mm, aktualizace eh, legislativy, například pokud jde o solventnost letecké společnosti různé um, možnosti multimodálního cestování, práva našich občanů, zjednodušování eh, přístupu k dopravě našich občanů s postižením a tak dále. Pokud jde o jednotlivé návrhy, registrace vozidel v jednotlivých členských státech, já podporuji ty návrhy, které zdůrazňují ty, přes, ty přílišné náklady, které jsou spojené s touto registrací. Chceme, aby jsme se toho zbavili, aby členské státy měly společný přístup v této oblasti, to znamená dvojka a dvanáctka, to jsou pozměňovací návrhy, ty podporuji Dále je to pozměňovací návrh pana Savisy, zúraznění mm, problémů ukradených vozidel, to znamená jednička a pětka pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy, které volají po uniformním jednotném dokumentu pro registraci, to je šestka, tam s tím zase od pana Marcinkeviče s tím zase až tak moc nesouhlasím, nebo mm, to, abychom zde měli harmonizovaný registrační proces od paní Tykal, to je sedmička, s tím také mm, moc nesouhlasím, protože to nejsou, mm, není nejlepší způsob, jak reagovat na problematiku našich občanů, to znamená ta registrace vozidel v jiném členském státě. Podíváme-li se na to, co navrhuje komise, nedávno navrhli určité změny, abychom snížili toto zatížení našich občanů tím, že seškrtají počet dokumentů, které potřebují pro registraci vozidel a tím, že zjednoduší výměnu údajů mezi jednotlivými národními regulačními orgány. Rád bych si ovšem vyslechl názor vaš, našeho výboru, vás všech k těmto otázkám. si návrhy, které hovoří o směrnici o stavu silnic a jak to zjednodušit, celé, všechny to záležitosti, které týkají naši občanů, větší harmonizace testovacích standardů pro vozidla při přeshraniční registraci vozidel to je třináctka a čtrnáctka. Rád bych se ovšem zeptal, co si o to myslí komise. Devítka. To je rovněž směrnice, která se zabývá stejnou problematikou. Pokud jde o technické kontroly, rád bych se zeptal eh, paní Savisel, co si o tom myslí, pokud jde o zavedení jednotného způsobu pro možné ověřování platnosti technické kontroly. Já skutečně nevím, co tím má kolegyně na mysli, čili zde bych opravdu možná ten jazyk mi není jasný, nebo ten překlad, nevím, v angličtině mi to nedává smysl. U ostatních návrhů nevidím žádné problémy, myslím si, že bychom to mohli dodat, čili všechno to, co posiluje práva 15, 16, 17, 20, cestují, to znamená práva cestujících, ano, dál, dále je to trojka, bankrot letecké společnosti, dále je to jedenáctka, pan Kramer, lepší interoperabilita mezi národními Eh, dopravními systémy a systémy v obla- službami v oblasti mobility. Čili to je několik bodů. Milí kolegové, kolegyně, ještě jednou to opakuje rád, bych si vyslechl vaše názory pokud jde o tento registrační postup vozidel, zjednodušení výměny dát údajů mezi národními regulačními orgány. A zároveň bych se rád vyslechl názor komise v tomto ohledu. V oblasti harmonizace testovacích standardů u přeshraniční registrace vozidel. Čili toto jsou všechny body, které jsem chtěl zmínit. Pan, pan, pane Baku, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Omluvte prosím mé mírné spoždění. A pokud jde o tuto zprávu, chtěl bych vám nejprve poděkovat. Děkuji za zprávu i za vaši práci a myslím si, že ty věci, které jste zmínil, jednak práva pasažérů a potom také povolení k automo- k provozání automobilu, tak k tomu prvnímu si myslím, že budeme mít příležitost o tom ještě pohovořit, protože je tady zpráva z vlastní iniciativy, která se připravuje a já si myslím, že uplatňování a prosazování současných pravidel není dosaženo. To znamená, že je potřeba tady zjednodušit věci, zjednodušit informace, ale nemá dojít k harmonizaci práv všech cestujících, ale musí tady být společný základ základních práv. Myslím si, že na to bychom měli častěji poukazovat, protože některé věci tady ještě nejsou jasné. Tedy opakuji, společný eh, základ eh, základních práv a Ehm, ještě další věci musí být eh, zohledněny. Podle mého názoru je velice eh, důležité udělat konkrétní kroky, pokud jde o insolventnost. V roce 2009 k tomu parlament už přijal usnesení, ale i nadále nejsou cestující dostatečně chráněny, tak jak nedávné případy v posledních měsících eh, jasně ukázaly. Pokud jde o povolení eh, nákladních vozidel, tak eh, tady komise na počátku dubnu, dubna nás trochu tedy předběhla. Komisař Tajany už předložil návrh, aby zabránil přílišné eh, problémy nebo břemeno při schvalování provozu těchto vozidel. A myslím si, že to je dobrý krok. Naše návrhy také kráčí dobrým směrem tedy náklady a administrativní břemeno, to je to, co musí být společným postupem zjednodušeno. Potom otázka technické kontroly. To je třeba také prodiskutovat na evropské úrovni a myslím si, že tady má otázka na komisi zní, jestli vzájemné uznávání mezi členskými státy eh, je proveditelné, podle mého názoru je proveditelné a je žádoucí. Potom došlo ke konzultaci komise a vyplynulo z toho, že mnoho národních orgánů s přihlaš- mají problémy s přihlašováním, tedy s tím, že musí kontaktovat, nebo když musí kontaktovat odpovídající orgány v druhém eh, státě. A já si myslím, že společná databáze by tady prospěla lepšímu vyměňování údajů. A to je potřeba. Potom konkrétně k pozměňovacím návrhům. Tam mám jednu otázku na kolegyni Saviza. A ta otázka se týká pátého pozměňovacího návrhu a pozměňovacího návrhu číslo 9. Tady by možná mohla svou pozici eh, lépe objasnit, lépe vysvětlit, ale celkově EPP se zprávou je spokojena. Děkuji. Děkujeme. Pane Taylore. Ano. Děkuji za slovo, předsedo. Pan Kramer zde není, Ovšem poprosil mě, abych řekl následující věc. Jsem velice rád, že jedenáctku podpoříte, to je interoperabilita, to nás potěšilo. A když se podíváme na různé věci, které nám leží na srdci, tak abychom je posílili, tak to je především ta ochrana cestujících. Proto nás velice těší, že trojka a šestnáctka jsou rovněž mezi vašimi návrhy které podpoříte. Ano, v případě insolventnosti letecké společnosti například víme, že švýcarská letecká společnost v několika posledních dnech měla veliké problémy a zároveň nás potěšilo, že zde bude ochrana proti těm dalším přidaným různým poplatkům, skrytým a tak dále. To je to, co já jsem vlastně rovněž připravil, když jsme revidovali s, um, nařízení 269. Pokud je o ochran, mezi ochranou mezi různými typy dopravy. Tento nás rovněž potěšil, podobně jako i návrh číslo 19. To znamená přístup osob se zdravotním postižením při cestování, odstranění překážek a bariér, čili celkově s tím souhlasíme. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme paní Foster za e KR. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že to je dost problematická zpráva. Jsou zde tyto dvě oblasti, které jsou natolik odlišné. A já souhlasím s většinou bodů, o kterých jste se zmínil. Myslím si, že jste to nastínil velice komplexně. Pokud jde o práva cestujících, já si myslím, že je logické, že jsou zde pravidla, která prostě jsou rozumná, která navrhujeme v různý, už po několik let v oblasti různých typů dopravy, když se podíváme na jednotný trh, to, co chceme, co chceme zlepšit my, náš výbor, to je to, aby naši cestující prostě mohli i prostřednictvím vydávání jak využívat různé typy dopravy a tak dále. To je velice důležité a je to v zájmu i dopravní společnosti podle mého názoru. Ano, měli jsme se nařízení, pokud jde o letecké společnosti, insolventnost leteckých společností společností, bankrot a tak dále. To, co bychom měli zúraznit, je to, že národní orgány na národní úrovni, které mají dohled nad společnostmi v těchto konkrétních situacích, prostě musí přezít svou roli a musí jej vykonávat důsledně, protože jenom tak bychom mohli zabránit tomu, aby cestující měli problémy v oblasti dopravních eh, záležitostí. Čili ano, toto jsou dvě samostatné záležitosti, to znamená práva cestujících a registrace vozidel. Souhlasím s vámi, mimochodem i u těch oblastí, o kterých se se dále zmínil, to budeme podporovat. Především pozměňovací návrh, tak abychom zde měli tento formulář v každé zemi a tak dále. To si myslím, že ta harmonizace není až tak důležitá. Co je ovšem dobré, když se podíváme na krádež vozidel, je to opravdu obrovský biznis, to znamená, že dochází k této falsifikaci a tak dále a vozidla jsou vyvážena do jiných zemí, čili měli bychom na to nějak reagovat. Rovněž to, že lidé pracují v jiných zemích, cestují a tak dále. Je to spojeno s obrovskými náklady, je to téměř taková krádež, bych řekla, protože musíte si opětovně registrovat automobil, protože tam budete další rok, ovšem to tak nakonec vůbec nemusí být, nemusí tam být celý ten další rok. Čili si myslím, že je velice dobré, abychom se nějak dohodli o těchto problematických oblastech. Čili my podporujeme ty body, na které jste poukázala. Obecně budeme tento návrh, toto stanovisko k tomuto návrhu podporovat. Děkujeme, říká pan předseda. Pane Kolinci, ještě někdo, než se obrátíme na komisi? Ještě paní Sehnalová. A komise bude muset chviličku ještě počkat. Prosím, paní Sehnalová. Eh, já bych v podstatě chtěla jednak poděkovat za zprávu a jednak za to, že obecně cítím, že panuje zhoda nad podporou pozměňujícího návrhu číslo 3, který se týká tedy ochrany eh, pasažérů v případě eh, úpadku leteckých společností. Už tady zaznělo, že voláme od roku 2009 i na našem výboru eh, po opatření, která by se týkala této záležitosti, takže za tu obecnou podporu eh, velmi, velmi děkuji a to jsem jenom chtěla dodat. A nyní pan Golický, konečně se dostáváme k vám. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, rád bych poděkoval za vaši práci. A rovněž za to, že jste podpořili návrh paní Pastos. My jsme to předložili v, v výboru IMCO. Toto je iniciativa, která je pro nás nesmírně důležitá. Vidíme, co nás ještě čeká, jaký veliký kus práce v tomto roce, kdy slavíme 20. výročí jednotného trhu, kolik práce nás zde ještě čeká, pokud je o ochranu našich občanů a tak dále. My jsme opravdu nesmírně potěšení a zároveň jsme si vědomí těchto problémů. Mnoho aktivit eh, již probíhá, mnoho nás čeká společně s Evropským parlamentem. My pracujeme opravdu tvrdě na těchto ještě otevřených záležitostech. Rád bych vám ovšem řekl následující věc je to v podstatě společné úsilí 13 generálních ředitelstv na straně komise. Já zastupuji DG Markt pro jednotný trh. Ovšem, já samozřejmě jsem ještě nepřipravil všechny odpovědi k pozměňovacím návrhům, protože prostě tam máme mnoho různých dalších generálních ředitelství, které připravují své pozměňovací návrhy. Pokud si ale budete přát, pane předsedo, tak samozřejmě vám poskytnu konkrétní e, informace ještě k těm třem pozměňovacím návrhům, ke kterým zatím nemám odpověď, mohu to poskytnout písemně. To je vše z mé strany a ještě jednou děkuji za všechny návrhy protože si myslím, že to opravdu jde tím správným směrem a komise je nesmírně potěšena. Děkujeme, pane Kolinsky, říká pan předseda. No a já nevím, písemně asi nám to už nepomůže, protože budeme hlasovat zítra, tak to asi ne. Prostě musíte nám důvěřovat, že ta doporučení, jak si předložíme na základě dohody naše výboru. Pokud je o ty otázky pane Baku. To je, myslím, jednička a trojka, vy jste o tom se zmínil. Tam to je pozměňovací návrh od paní Savisar. Paní Fostrova v podstatě to částečně na to odpověděla. Máme zde takový veliký problém, ano, přeshraniční kriminalita, krádež vozidel, jeho prodej v jiné zemi a poté opětovná registrace tohoto vozidla. Samozřejmě, že my, my, my v jednice i trojce o tom hovoříme, o tomto problému, ovšem nenutíme členské státy, aby jednali v tomto ohledu. Pouze to, jak si mm, členským státům připomíná to, že musíme zajistit to, aby v případě takových kradených vozidel, která prostě mají padělané registrační certifikáty, abychom tomu zabránili. To je samozřejmě taková jasná věta, to neříká nic nového, to je jasné. No všem je asi dobré ji zde mít, protože je to problém, který je velikého rozsahu, je to mm, problém, na který, kterému bychom se měli věnovat a trojka, ne, promiňte, to vlastně nebyla trojka, to byla pětka. Pětka, která v podstatě jde stejným směrem, čili opět Ehm, ve stejném duchu vyzýváme komisi, aby posílila zabezpečení harmonizovaných registračních certifikátů, tak aby se riziko nové registrace kradených vozidel s padělanými registračními certifikáty snížilo na co nejnižší možnou míru. Samozřejmě to je spíš taková prozba, to není nějaká žádo, že to musí udělat. V podstatě to, to je jenom jakési konstatování ehm, jasné skutečnosti. Hlasování nás čeká zítra a v IMKU by měli hlasovat v červnu. Rád bych poděkovala všem stínovým zpravodajům za jejich práci, za jejich připomínky. my to předložíme IMKU a oni budou muset jaksi pozbírat všechny ty střípky dohromady ze všech výborů, na které se obrátili, aby tu zprávu dokončili. Čili děkujeme, říká pan předseda. A nyní v podstatě jsme velice rychle probrali tyto dva body na našem programu. Myslím si, že to další nás v podstatě mm, ani nebude nějaké problematické proto bych vám, proto je vlastně v podstatě jsme dokonce to stihli dřív, navrhuji přestávku na kafe. A řekněme v půl, že bychom se zase, v půl, že bychom se sešli, to už u nás bude víc asi. Ano, já nevím, komise, souhlasíte s tím, že byste se měli zástupce na, na půl pátou, nebo... Aha, vy už jste zde, vy už jste zde. Takže byste si dal rovněž eh, kafe s námi, co? Ve čtyři teda? Tak patnáct. Dobře, patnáct, Stínovi snad dorazí. Takže to je takový kompromis. 4.15, děkuji. Hansson, Okay, colleagues, bring the meeting back to order again. Tak kolegové, prosím věnujte mi pozornost a nyní máme na programu zástavová zařízení v silniční dopravě. Eh, naše zpravodajka je paní Tykal a budeme se věnovat eh, pozměňovacím návrhům a máme jich opravdu mnoho, to mi můžete věřit. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a zároveň eh, také děkuji eh, týmu komise, děkuji všem zaměstnancům a konzultantům za podporu. Chtěl, by, chtěl bych poděkovat i Evropské komisi za skvělou spolupráci. Eh, tři, celkově tady máme asi 340 pozměňovacích návrhů. A já si myslím, eh, že z velké většiny eh, tyto pozměňovací návrhy přispěly k vylepšení textu a proto je potřeba je velice pečlivě přeskoumat. Většina pozměňovacích návrhů je velmi užitečná já vám některé z nich představím. Jsou tady pozměňovací návrhy, které se zabývají cílem této zprávy. Tedy jde o povinnost používat tachografy a jsou tady pozměňovací návrhy, kde kolegové eh, se nechali zmást, pokud jde o cíl, a zaměnili eh, působnost se zaměřením této zprávy takže bude potřeba tyto pozměňovací návrhy lépe rozstřídit. Jsou tady další pozměňovací návrhy, které požadují, aby tachografy byly eh, používány všemi nákladními vozidly. Je tady například pozměňovací návrh pana Groše, který požaduje, aby do roku 2020 všechna vozidla, která zajišťují mezinárodní dopravu, byla vybavena tachografem nové generace, digitálními tachografy nové generace. Pan Paxas předložil pozměňovací návrh, ve kterém žádám o to, aby byla vypuštěna možnost eh, pro členské státy, kterou mají v současnosti, tedy aby zaváděly tachografy i v rámci národní dopravy. Pak jsou tady další pozměňovací návrhy, které si přejí další výjimky výjimky, které by platily pro vozidla, které se zabývají dopravou, eh, která se týká eh, vzdálenosti 150 kilometrů eh, od místa působnosti firmy tohoto vozidla. A um, Týká se to eh, tedy těch profesí, které se zabývají dopravou z jednoho místa do druhé. Takže to jsou posilovací návrhy, které byly předloženy, jak jsem již uvedla, je jich velké množství a je potřeba to proskoumat z dvojího hlediska, jednak jaké je působno, jaká je působnost této zprávy a dále, eh, jaké jsou výjimky. Pokud jde o novou generaci digitálních techografů, tedy inteligentních tachografů. Bylo tady předloženo několik pozněvacích návrhů některými kolegy, kteří požadují, aby všechny eh, protokoly, které se používají pro přenášení tachografů, eh, digitální, tedy digitálních tachografů, aby byly zveřejněny. Bylo tady několik pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na záznam lokalizace a Tady bych eh, chtěla navrhnout kompromis, který požaduje, aby zanesení, zaregistrování lokalizace bylo provedeno na počátku a na konci každé přepravy a ne eh, po, eh, na, na začátku a na konci určitého funkčního období. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které požadují, aby spojení systému GMS bylo používáno pouze eh, v rámci služeb eh, bezplatně, tedy že podniky by tady eh, neměly být vystaveny nějakým dodatečným nákladům. Někteří kolegové navrhli, aby komunikační vybavení bylo eh, k dispozeno 2436 eh, a 48 měsíců. My tady budeme mít pracovní schůzku se stínovými zpravodaji, nebo pardon, měli už jsme takovou schůzku, bylo to velice užitečné a na této schůzce jsme zjistili, že je potřeba, abychom vypracovali eh, kompromis, kde by komise potřebovala dva roky na vypracování technických požadavků a až budou k dispozici, tak by průmysl měl dostat další dva roky na to, aby vyvinul eh, vhodná zařízení, vhodná vybavení eh, vybavení. Takže celkově by bylo potřeba eh, čtyři roky po přijetí eh, nařízení a uvádění na trh by tedy mělo proběhnout po dvou letech po přijetí technických eh, předpisů. Dále bych chtěla upozornit na další velmi důležitou záležitost. Je mnoho pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na, na to, jak, po jakou dlouhou dobu mají, techogna, eh, mají být eh, technografy registrovány. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které se zabývají zejména eh, denního, jednodenního období jednodenní doby a já se pokusím všem kolegům předložit text, který se zabývá rozhodnutím Evropského soudního dvora, které se vztahuje k výkladu délky denního řízení, tedy doby řízení během jednoho dne. Jak dlouhá může být tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv zmatení nebo nejasnosti a abychom eh, byli v souladu s tímto rozhodnutím Evropského soudního dvora, pokud jde o dobu řízení během jednoho dne. Navíc je také důležité, abychom, nebo aby bylo možné používat externí zařízení a aby protokoly, které eh, jsou používány, tachografy, aby, aby to mohlo být zveřejňováno, aby vlastně tady nikdo neměl na výrobu tachografu monopol. Další otázka, která je pro Evropský parlament velice důležitá, se týká povinnosti kontrolních orgánů vybavit se kontrolními zařízeními, která budou schopná odčítat nové eh, digitální tachografy na dálku. A za druhé, povinnost pro členské státy, aby vzdělávali a certifikovali kontrolní eh, orgány, které budou pověřeny kontrolními aktivitami silniční dopravy s ohledem na eh, respektování sociálních norem. V textu komise je tato povinnost eh, vlastně fakultativní, do, dobrovolná. To znamená, že členské státy eh, mohou eh, být nebo se mohou vybavit těmito zařízeními nové generace. Samozřejmě, že není možné zabránit podnikům se vybavit tímto způsobem, pokud kontrolní orgány budou také takto vybaveny. Jednali jsme se zástupci eh, regulačních orgánů různých členských států, diskutovali jsme se zástupci různých eh, stružení dopravců a bohužel z toho vyplývá, že kontroly silniční dopravy se od sebe liší v rámci jednotlivých členských států. Je mnoho kontrol, které nejsou eh, přizpůsobeny nejmodernější eh, technologii kontrol a proto je nutné, aby ti, kdo kontroly provádí, byli dostatečně vzděláváni. Je třeba, aby byli schopni jednat opravdu zodpovědně. Dále víme, že v Evropské unii je situace velmi odlišná v jednotlivých zemích. Jsou eh, země, eh, kde je možné eh, integrovat podniky a v některých jiných členských státech je to plně oddělené, tedy podniky a výrobny. Tady je potřeba, aby tady byla striktnější kritéria pro výrobny a pokud jde o oddělení, tak je potřeba se stínovými zpravodaji zjistit, jaké, jaká kritéria nebo jaký pohled na věc by byl přijatelný pro všechny. Pokud jde o kartu řidiče a její e, zahrnutí do e, řidičského oprávnění, Tady bohužel studie dopadů, kterou provedla komise, nehovoří o integraci informatických systémů, které jsou dnes eh, odděleně využívány různými institucemi. Eh, například ministerstvo vnitra je pověřeno řidičskými oprávněními a pokud jde o eh, kartu řidiče, tak za to zodpovídá ministerstvo dopravy. A já vím, že na radě jsou problémy, pokud jde o sladění těchto věcí nebo spojení. A já vím, že nebude vůbec možné eh, tady všechny eh, přesvědčit, aby to bylo spojeno, aby tady byla spolupráce, ale podle mého názoru bychom o to měli usilovat a neměli bychom tuto myšlenku zavrhnout. Měli bychom požádat komisi, aby předložila nový návrh poté, co bude provedena nová studie dopadů, která by sledovala všechny etapy a všechny náklady eh, této integrace, toho spojení. A potom bychom předložili eh, kompromisní návrhy, kde bychom se zaměřili, eh, jaké by bylo minimum, které by bylo předmětem studie dopadů. na co by se studie dopadů minimálně vztahovala. Pak jsou tady další pozměňovací návrhy, eh, které se týkají doby eh, řízení, eh, která není registrována, jaký by měl být čas odpočinku, čas disponibility a další věci. Společně s kolegy se tady snažíme vypracovat kompromisy, které by byly, které by potom uh, byly takové, že by se s nimi shodla většina stran. Pokud jde o digitální tachografii, tak tady je velice důležité, aby eh, byly zavedeny, aby byla zavedena nejnovější generace těchto tachografů, protože to by zvýšilo silniční bezpečnost. Ovšem, tato modernizace nemůže být prosazována za každou cenu. Pokud budeme eh, zavazovat dopravní podniky, aby se vybavili tím nejmodernějším zařízením, tak potom je potřeba, aby i kontrolní orgány byly takto vybaveny, aby měly nejmodernější zařízení, aby měly co nejmodernější eh, kontrolní zařízení. Eh, jsou tady ještě další pozměňovací návrhy, které se týkají vybavení těžkých nákladních vozidel, do vybavení těchto nákladních vozidel, technografy nejnovější generace. Jsou tady různé pozměňovací návrhy, které se tím zabývají. Některé z nich požadují, aby všechna nákladní vozidla byla vybavena technografy nové generace od určité doby, například od roku 2020 a jiné pozměňovací návrhy se na to dívají z jiného pohledu a uvádí, že ty podniky, které narušují sociální normy, by měly být přinuceny k tomu, aby se vybavili eh, těmito technografy, tachografy eh, nějaké určité lhůtě po určité době. My tady budeme o tom jednat se stínovými zpravodaje a pokusíme se sladit naše stanovisko. Uh, už budu končit. Velmi napětě čekám na komentáře kolegům. Děkuji stínovým zpravodajům a také sekretariátu komise za pomoc. Děkuji. Děkuji. A uh, nyní má slovo pan Higgins za EPP. Děkuji, pane předsedo. Paní Tykau podle mého názoru tady poskytla velmi hloubkovou analýzu eh, tohoto záměru. Už jsme tady měli dvě schůzky stínových zpravodajů a jsou naplánovány dvě další eh, v krátkém horizontu. A já bych chtěl velmi poděkovat paní zpravodajce za to, jak přistupuje k tomuto úkolu a děkuji ji za to, že se snaží eh, postupovat směrem k co největšímu kompromisu, pokud jde o ty nejcitlivější otázky. Musím říct, že se jí to opravdu velmi dobře daří. Hovořila tady o rozsahu působnosti a někteří eh, poslanci by chtěli, aby všechny komerční vozidla, i ta nejmenší, byla pokryta bez ohledu na jejich váhu nebo velikost a, a já to mohu podpořit, tedy pardon, e, musí tady být výjimky, protože e, s výjimkou e, extra administrativních nákladů to vše musí být praktické a musí to být použitelné a my se tady musíme snažit dosáhnout toho nejlepšího výsledku. Samozřejmě eh, jsou tady eh, různé eh, stanoviska, například otázka vzdálenosti 50 km, 100 km nebo 150 km to jsou uh, různé přístupy a já samozřejmě chápu obavy, pokud jde o bezpečnost uh, vozidel, um, v souvislosti s některou vzdáleností a stínoví spravidlové se teď v tuto chvíli snaží tuto otázku skombinovat eh, s rozsahem působnosti. My se snažíme dospět k takové situaci, eh, kde bychom eh, zjistili, jaká vozidla mají být pokrytá článkem 13 nařízení a myslím si, že ten kompromis, který je tady předkládán, tak, tak tedy rozumné by bylo, abychom tady měli těch 100 kilometrů. A jsme velmi rádi, pokud jde o to školení, eh, že školení úředníků, že musí být dobře vyškolení, je tady k tomu velký koncensus a to je něco, na co musíme klást velký důraz také vůči radě a eh, ředitelé, eh, pardon, řidiči musí samozřejmě ten systém um, a podniky to musí dobře zvládnout, ale je potřeba, aby i kontrolní orgány byly patřičně vybaveni. Členské státy by měly mít povinnost eh, poskytovat vybavení eh, vhodné tak, aby byla zajištěna silniční eh, bezpečnost a členské státy by to měly tedy zajistit a komise by měla neustále sledovat, které členské státy jsou v souladu, kolik mají těch kontrolních orgánů, jaké je jejich vybavení a tak dále. Paní Tykau už tuto otázku, tedy už tady řešila otázku vydávání řidičských průkazů a e, karet e, a já jsem rád, že tady budeme mít e, posouzení dopadů předtím, než se tady budou podnikat další kroky. A, a, a potom je tady další otevřená otázka, pokud je třeba o rychlost a já si myslím, eh, že tady jde zkrátka o ty informace, které tady mají být eh, zveřejňovány, ale já doufám, že se nám k tomu podaří najít kompromis. Paní Vika už tady hovořila o tom, eh, jaká je ta pracovní lhůta. Máme tady 90. A máme tady definici Evropského soudního dvora. A já si myslím, že bychom s tím měli z toho bychom měli vycházet a e, neměli bychom se tady snažit vymýšlet nějakou novou definici, když už jedna dobrá existuje. E, já si myslím, že postupujeme pomalu, ale jistě a myslím si, že paní Svobodajka odvádí skvělou práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Vigenin Liberálové. Děkuji. Eh, tak toto je naše společné úsilí. Nemáme příliš mnoho problémů a já bych chtěl poblahopřát zpravodajce. Hlavní problém, který tady máme, je to, eh, že tady máme pracovní období a kontrolní období. Prostě jde o sledování. A možná, že je trošku obtížné dopracovat se smyslu plného kompromisu. Tady určitě se o to pokusíme, ale podle současného znění textu bychom eh, vlastně to interpretovali tak, že období odpočinku je placené období. Každopádně moje eh, žena, která pracuje v rámci eh, zdravotního pojištění, tak určitě nemá placený oběd, tedy tu hodinu, kterou stráví obědem. Takže mm, kdyby to bylo v tomto sektoru jinak, tak by to mohlo být nebezpečné. Taky si myslím, že by mohly nastat eh, problémy v tom, že by se eh, nečekaně musela zkrátit doba řízení kvůli tomu, že eh, prostě nějakým způsobem ta mm, doba odpočinku s tím bude v rozporu, či spíš by to mělo být v té době kontrolované. Pokud se týče pokud se týče workshopů, čili eh, pokud se týče eh, vlastně míst, kde se kalibrují eh, tyto tachografy, tak firmy na to mají své vlastní kalibrovny a to by snad mělo zůstat tak, jak je. Dále výjimka o které hovoříme, jestli je to, já nevím, 50 km, 100 nebo 150 km u organizací, které eh, dopravní služby provozují jako, řekněme, přidruženou výboru. Takže já si myslím, že my bychom podpořili spíše těch 150 km. Pokud se týče integrace řídického průkazu a řídické karty, No tady bychom byli rádi, kdybychom měli jasný a úplný, jasné a úplné posouzení dopadů, eh, protože tady mám určité pochybnosti o tomto návrhu, zejména v Velké Británii, kde pro nás je řidičský průkaz eh, de facto hlavním identifikačním dokladem pro i různé další věci. Čili tady toto sloučení, tedy používat to místo karty řidiče, o tom máme určité pochybnosti. No a dále eh, to je eh, jakási eh, doba, kdy pracovník eh, není eh, přímo vytížen, tak bychom si přáli, aby to bylo spíše odpočinek nebo přestávka spíše než období, kdy je k dispozici. No a jinak tedy prostě chtěli bychom, aby to bylo všecko eh, to je stejné pro všechny české země. Děkuji paní Lichtenberger. Děkuji paní zpravodajce za přípravné práce, za referát, eh, Mně tady z toho vyplývá několik otázek. Eh, je to otázka kontrolních přístrojů a technické, technických inovací v této souvislosti my v podstatě eh, potřebujeme eh, jakýsi technický eh, výhled, jak se to asi bude vyvíjet dál a zda by bylo možné třeba kontrolní orgány v členských zemích nějakým způsobem obelhávat. Dále mm, nevíme, kolik tady máme v současné době typů kontrolních eh, zařízení, které se tu více, tu méně liší a vlastně eh, jak se to bude dále technicky vyvíjet. To je důležitá otázka, já tady k tomu nemám žádné informace, respektive ty, co mám, jsou dosti protichůdné. Eh, jinak tedy sloučení řídského průkazu, řídské karty, tak to by samozřejmě mělo svůj význam, ovšem jsou tady dva, tři důvody, které to eh, jak si stěžují. Má to určitou perspektivu, ale určitě to nebude snadné. První bod je takový, že ty kontroly provádí různé vládní orgány. Eh, určitě tedy eh, máme tady ministerstvo dopravy, ministerstvo práce, to je něco úplně jiného. A pak tady máme ještě problém, který nám možná trošku uklousnul mezi prsty. A sice máme mnoho národní legislativy, které přesně popisují dokumenty. Čili pokud chceme slučovat dokumenty, tak je třeba se zaměřit na to, na jaké překážky to může narazit v českých zemích. Otázka zpětného do vybavování, já myslím, že tady skutečně to už pro mě není platná výmluva o té době, co debatujeme o digitálních tachografech, tak eh, už jsme od dvě generace vozidel dál. Takže prostě pokud by se chtělo, tak eh, eh, by už všude museli být takže jakékoliv argumenty proti nim, to je prostě jenom, to jsou jenom výmluvy. Čili já bych skutečně na tento retrofit, toto zpětné dobyvávání přistoupila, aby prostě tady tato výmluva vymizela. Pokud se týče vzdálenosti a, a rády a rádiů, tedy eh, akčních rádiů, tak eh, my jsme hovořili o 50 kilometrech, v extrémním případě 100 kilometrů. To v některých eh, členských eh, zemích to už je někdy eh, celá členská země pokrytá tímto, tímto dosahem. To, že členské země zde kontroly neberou tak vážně, jak by to mělo být, tak to už se domnívám, že je velký problém. No a pak ještě další dva body, abychom se hovořili také o rychlosti a hmotnosti. No, my máme různé třídy vozidel a u nich máme eh, jinak definována nebezpečí. Prostě pokud máme 40-tunové vozidlo, tak potíž je v tom, že při prudkém brždění se toto vozidlo chová eh, velice nepředvídatelně a pokud máme zajištění eh, náklad, tak je to ještě horší. Pak máme také malá vozidla, Eh, která mají stanovené hmotnosti a váhové limity a eh, tady ta nebezpečí vypadají úplně jinak. Často, stále častěji se objevuje nezatí, nezajištěný náklad. Máme eh, velké problémy s tím, že to vozidlo samotné zase tolik neváží, ale ten náklad má o to větší vliv. Takže tady jde o to, abychom eh, ty, ty, ty třídy, to rozlišování ne, eh, roz, eh, ne, neslučovali. Pokud totiž jde o bezpečnost silničního provozu, tak toto jsou opravdu rozhodující elementy. A jestliže tady jsou další vlivy, jako třeba nezajištění náklad, tak to se ještě všechno násobí, tyto efekty. My máme e, skutečně někde místy tady velice vysokou hustotu provozu a to může být tady velmi nebezpečné. To, že některé členské země si tuto úpravu nepřejí, tak to je jedna věc. Ale některé členské země, třeba také moje členská země, si to skutečně přejí, protože jaksi tlak, který přichází ze strany Eh, dopravní nehodovosti nezajištěných vozidel, tak to skutečně jde, to je problém zejména tam, kde je opravdu velká hustota provozu, takže to bychom tam skutečně měli zahrnout. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, s takovým množstvím pozměňovacích návrhů, tak eh, to je trošku těžko se v tom vyznat a probrat se tím, ale já bych měla pár eh, obecných problémů. Já bych chtěla zopakovat eh, něco z toho, co jsem řekla při těch doplněných pozměňovacích návrzích. A já souhlasím s panem Higginsem, protože Irsko a Velká Británie mají podobný systém těch eh, kalibračních dílen. A já mm, tedy my věříme tomu, že oni skutečně dělají svoji práci dobře a jestliže členské země chtějí tu kalibraci dělat nějakým eh, způsobem, eh, takže prostě pokud to bude konzistentní, tak s tím spokojíme. Dále, eh, tady jsou pozměňovací návrhy, které se zabývají působností této směrnice. A já myslím, že tady máme trošku obavy, protože tady se v některých pozměňovacích návrzech hovoří o důvěrnosti dat, a zároveň o dálkovém sledování, což tedy není dovoleno z hlediska ochrany dat v Evropě. Čili já myslím, že eh, z tohoto hlediska je třeba tyto pozměňovací návrhy upravit. Jinak eh, pokud se týče eh, delegačních aktů, s těmi nesouhlasíme, s realizačními akty, s prováděcími akty souhlasíme. Pokud se týče doby řízení, to říkal pan Higgins, a já myslím, že pro nás je velice těžko se do toho pouštět jako výbor. Čili já si myslím, že tady bychom měli našlapovat velmi opatrně, pokud se eh, tím chceme zabývat. A já si myslím, že jde v podstatě o to, že pokud členské země budou plnit to, co by měly plnit dnes, eh, tak bychom tady neměli tolik eh, pozměňovacích návrhů. V podstatě jde o to, že členské země si stěžují na to, co už je dávno uzákoněno. Teď ještě další věci k digitálním tachografům. To samozřejmě, to zní všecko hezké, ale všimněte si, prosím, kolik to stojí a zejména pro malé podniky. To já si myslím, že bychom tyto náklady měli ještě jednou zvážit. Eh, navíc eh, tady máme satelitní systémy, které lze používat zdarma, takže tak by to mělo být. A měli bychom si pamatovat také to, že tachograf tady má zaznamenávat eh, čas strávený za volantem. Nic jiného tento tachograf nemá dělat, čili toto bychom taky si měli uvědomit. Pokud se týče dokumentů, ne, my nepodporujeme eh, spojování různých dokumentů. Prostě různé členské země mají eh, různé dokumenty pro prokazování identity a prostě oni nějakým způsobem fungují a jestliže se tady spojí dokumenty, jeden je pro práci, druhý je také identifikační karta pro Eh, soukromý život, tak to skutečně není dobré. My si myslíme, že to je naprosto zbytečné to takto komplikovat. Pokud se týče kilometru, eh, já jsem spíše pro eh, maximum tě 150 kilometrů nebo adekvátně v mílích, prostě 50 je málo. Já vím, že zpravodajka má velice nesnadnou práci, ale když odhledneme od toho, Zdá se, že ty stovky pozměňovacích návrhů to velice komplikují a my se prostě musíme vrátit ke kořenům, prostě co je účelem této debaty, čeho chceme dotáhnout, eh, dosáhnout. My víme, že chceme mít bezpečné silnice, chceme mít řidiče, aby fungovali eh, co nejprofesionálnějším způsobem a tak dále. A samozřejmě také řádné vynucování pravidel. A Eh, já myslím, že takto není úplně všude v českých zemí. Určitě jsou tam různá vr- eh, zadní vrátka, čili já si myslím, že paní zpravodajka by se měla zaměřit právě také na, na působnost a tak dále. Prostě, aby to mělo eh, jaksi rozumný, rozumné rozměry. Prostě my máme určitý obecný přístup a ten znamená, že bychom to neměli zbytečně komplikovat. Děkuji paní Bach. Pa, pan Bach. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodajce za odvedenou práci, skutečně velký objem eh, odvedené práce. Já si myslím, že my spolu eh, musíme usilovat o zlepšení současné situace a zlepšení spolupráce mezi jednotlivými orgány. A myslím, že paní zpravodajka to tam také Eh, formuluje v tomto smyslu. Já si myslím, že v současné době, eh, jestliže nemáme dostatek eh, kontrol, dostatečnou kontrolu, což jak si vyplývá ze zpráv z různých zemí, tak to je prostě tím, že se neplní stanovené kvóty. Já mám prostě obavy, že pokud budeme provádět kontrolu na dálku, tak já si myslím, že potom těch klasických kontrol bude ještě méně. Nicméně ty klasické kontroly se také zaměřovaly na technické nedostatky vozidel. Třeba nesprávné umístění nákladu na vozidla a tak podobně, nebo zajištění nákladu. Čili já si myslím, že eh, bychom neměli způsobit to, aby tyto kontroly ještě dále odpadly. Jinak pokud se týče působnosti tohoto předpisu, já bych tedy nechtěl znovu hovořit o eh, časech a eh, době strávené za volantem. Eh, já přesto si myslím, že je třeba tady také stanovit politický rámec pro malá užitková vozidla, menší užitková vozidla, neboť to se neustále odkládá a v podstatě tady není prakticky žádná možnost kontrolovat ty kontrolní doby a ty doby skutečně za volantem. Čili tady to je jakási mezera. Eh, jinak já víceméně souhlasím s tou prací, jak tady byla odvedena a také s poznámkami, které tady zazněly v prvním kole. Děkuji vám. Děkuji, paní Ayala Sanders. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych rovněž poděkovala paní zpravodajce za obrovský kus práce, který odvedla na tomto tématu. Je to nesmírně komplikovaná záležitost a i když někteří kolegové říkali, že bychom měli udělat co možná nejméně v této souvislosti. Já osobně si naopak myslím, že přesto, že je to nesmírně komplikovaná záležitost, měli bychom se snažit o opravdu kvalitní směrnici. Souhlasím s některými kolegy, kteří tvrdí, že by bylo užitečné podívat se na ten rádius asi těch vzdálenost těch 100 kilometrů, která by byla výjimuta z toho z těch požadavků na tachograf, proto je těch počátečních 50 kilometrů, podle mě by volalo možná po nějakém zneužití, dokonce i nekalé soutěži Viděli jsme podobnou situaci u nás ve Španělsku. Mělo to prostě negativní dopad na bezpečnost eh, silničního provozu rovněž. Protože někdy prostě mm, došlo k zapnutí eh, tachografu až po těch 50 kilometrech. To znamená, že by mohl řidič řídit déle než předepsaná vzdálenost. To znamená, že my jsme proti tomuto rozšíření a rovněž to je záležitost, která vlastně byla z, z, začleněna do návrhu, aby jsme zamezili nelegálním aktivitám, najednou zjišťujeme, že by to přispělo k těmto aktivitám a proto si myslíme, že je to zbytečné, je to nákladné a dokonce to ani nesplní ten cíl, který jsme si přece vzali, to znamená snížit nelegální aktivity a snížit nehodovost. Děkujeme, pan brate. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že je zde několik bodů, kde v podstatě ano, mm, souhlasíme s tím návrhem i eh, jednotlivými pozměňovacími návrhy. Ano, musí to být proporční, musí to být vyrovnané. Proč? Protože prostě bychom se měli snažit, pokud teda tam ještě zatím nejsme, Eh, mít určité standardy, normy v oblasti bezpečnosti, aniž bychom s tím spojili nějaké obrovské náklady, uvalili náklady na toto odvět, odvětví, protože v podstatě v konečném důsledku by to zaplatili spotřebitelé. A druhá záležitost je pružnost. Jak se díváme na celou tuto záležitost, tachografii, jejich využití, jakým způsobem budeme uplatňovat, vynucovat tyto požadavky. Čtyři věci, o které bych se chtěl zmínit, na které by mohly být propojeny s návrhy, které jsme předložili v tomto ohledu. Pokud jde o dálkovou kontrolu, souhlasím s předřečníky, měli bychom být proti tomuto odhalování na dálku, protože nejenom že to v podstatě bude takový taková mm, kontrola velkého bratra, což je v rozporu s osobními eh, údaji. Ovšem nikdo nespecifikoval podle mého názoru, jaké jsou technické standardy, normy, jakým způsobem by to bylo implementováno, jaké náklady by to sebou neslo, pokud bychom takový systém dálkové kontroly zavedli a jakékoliv další náklady, které by s tím mohly být spojeny, které by pravděpodobně byly docela náročné a které v podstatě by poté odvětví přeneslo na spotřebitele. Druhá záležitost jsou řidičské průkazy, integrace, s těmi měřícími přístroji, s tachografem. Já jsem proti tomuto návrhu. Paní Poster už se zmínila klíčové záležitosti a to je ochrana soukromí. Někdo, kdo má řidičský průkaz, může mít různou kategorii takového průkazu, která mm, by byla zahrnuta v rámci jednoho osvědčení řidičského, čili podle mě by bylo nefér požadovat od těchto řidičů nějaký jeden pouze ucelený dokument, ale zároveň v podstatě by to mohlo narušit soukromí, proto jsem proti tomu zásadně. Třetí je uplatňování, vynucování, pane předsedo. Myslím si, že to by mělo být ponecháno na členských státech. Členské státy vědí, podle mého názoru, a v podstatě mají i určitou dobrou představu o tom, jak dochází k porušování těchto mm, předpisů, nejde o nějaké zázračné řešení, které by vyhovovalo všem. My ve Velké Británii máme například dobré zkušenosti s vynucováním v této oblasti Eh, bezpečnosti silniční do, um, přepravy a já si myslím, že v podstatě to, že bychom zde mohli mít nějaký panevropský systém, to skutečně nevím. Přece jsme chtěli mít toto vynucení, tento způsob vynucování u mnohem jednodušších záležitostí přehraničního charakteru, například pře, um, překročení rychlosti nebo parkování. Eh, a to v podstatě, pane předsedo, vy si asi pamatujete, že jsme si hovořili o tom, že jsme si už tenkrát řekli, že v těchto záležitostech bychom se stejně měli uvědomit, že poli- policajti například mají obrovské problémy, ehm, pokud by řidič například neměl to eh, registrováno vozidlo v daném členském státě, v případě nehody by to bylo obrovsky by to bylo obrovským problémem pokud jde o stíhání takového člověka. Čili takový panevropský systém, podle mého názoru, když někdo ví, že v podstatě v, v jednom členském státě by to, byl, by, eh, to byla byl to pouze přestupek, ovšem na druhé straně by to, řekněme, znamenalo nějaké obrovské eh, náklady nebo obrovskou pokutu. V podstatě by to byly takové opravdu šílené, přehnané požadavky, které by byly uvaleny ze zhora dolů, což je podle mého názoru nesprávné. A dále je to záležitost, řekněme, dopravy eh, malých společností, řekněme, nějakých přepravců, které, na které bychom ubalili tento nízký limit, pokud je o, no, o ty kilometry, tak by to v podstatě znamenalo další náklady. Neznamenalo by to zvýšení bezpečnosti. Podle mého názoru by to spíše na tyto malé společnosti uvalilo další byrokracii, při, především na tyto nejmenší společnosti. Čili toto jsou moje námitky, pane předsedo, moje pozměňovací návrhy a my samozřejmě při hlasování to zohledníme. Děkujeme. Pan Groš má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud se eh, podíváme, eh, kolik eh, máme kontrol v mezinárodní dopravě, tak vidíme, že 90 podniků jedná korektně a 10 ne, takže si myslím, že nejlepší postup by byl, kdybychom se snažili snížit tu míru nekorektnosti a neměli bychom šikanovat těch 90 podniků, kteří se chovají korektně. My k sektoru vždy přistupujeme globálně, a, ale tím nesnižujeme těch 10% nekorektního chování. Já si myslím, že v některých oblastech, na rozdíl od toho, co právě říkal Filip, potřebujeme evropský dopravní prostor, protože to, že každý si to sám pro sebe na národní úrovni ošetří, to je pravda, ale to by Eh, byl jenom národní eh, systém dopravy, ale eh, pokud je o mezinárodní dopravu, tak tam potom musím vědět, jaké pravidla platí v jaké oblasti. A tady je naším největším partnerem Rada. A já si myslím, že Rada myslí, tak jak tady říkal pan Bradburn, každý si myslí pouze na to své vlastní, na to svou vlastní zemi. A my tady jako parlament se do toho musíme zapojit. Týká se to kontrola, týká se to provádění, když dnes některé země ještě nejsou schopny první generaci eh, digitálních tachografů eh, správně kontrolovat, tak mě to mrzí, ale v tuto chvíli, když už tady uh, hovoříme o další generaci, tak vlastně přebíháme dobu. Musíme tady nejprve mít povinnost, v Evropě se to musí korektně jednotně provádět a musíme mít také zaměstnance, které to budou kontrolovat, protože mnohé uh, chybné postupy řidičů v těch deseti procentech eh, můžeme dokázat, když kontrolor má určité eh, znalosti a dovednosti. To se netýká pouze eh, magnetických zařízení, ale i dalších údajů, které už v tuto chvíli jsou k dispozici u vozidel, kde se dá bez problémů zjistit, kdo u tachografu něco změnil nebo ne, nebo kdo ho nějakým způsobem poupravil v vozovkách. Já jsem si říkal, že by bylo dobré, abychom zítra neměli digitální eh, tachograf, analogový tachograf a tedy tachograf první generace a tachograf druhé generace. Já si myslím, že by nebylo dobré, aby všechny tři skupiny současně byly na evropském trhu, nebylo by to dobré pro evropský dopravní prostor a za druhé si myslím, že to proto odvětví není vhodné opatření a proto navrhuji, abychom eh, diskutovali o tom, že už, to, už tedy od určitého okamžiku, kdy chce dopravní podnik eh, vstupovat do další země, tak od určitého okamžiku musí být vybaven určitým eh, zařízením. Rok 2020 Eh, tam máme tedy korektní lhůtu, abychom řekli, že od toho okamžiku v mezinárodní dopravě je potřeba mít um, auto vybavené alespoň digitálním tachografem, který může být všude kontrolován. O těch lhůtách už jsme tady slyšeli a Brian se jistě pamatuje, že eh, kdysi to bylo tak, že jsme říkali, ano, musíme mít tachograf, v legislativě bylo řečeno, že už musí být zabudován, ale přitom nebyl. Takže tady bychom měli dát komisi minimálně možnost, aby tu lhůtu eventuálně prodloužila a aby jsme se nedostali do takové situace, kdy podle mého názoru to nebude eh, všeobecně prospěšné. Musíme ovšem vyvíjet tlak na technologie, protože to je trumf Evropy, ale musíme tady najít střední cestu mezi pružností a tím tlakem, který budeme vyvíjet. Podniky by měly mít možnost spolu rozhodovat transparentně Ehm, aby tedy ty tachografy mohly být použity i k jiným účelům, protože dnes je možné díky tomu sledovat zboží, vidět eh, logisticky, jak to probíhá, je potom možné lépe plánovat a my bychom eh, se předtím neměli uzavírat. Já jsem z pohraniční oblasti a myslím si proto, že je vždy absurdní, eh, když se nechá členským sebím mnoho výjimek, protože potom budu pak to třeba bude znamenat, že budu muset eh, během na, na trase 20 eh, kilometrů eh, měnit třikrát různé předpisy, které budu používat. V Belgii budu něco zapínat, nějaký tachograf, v Německu ho nebudu potřebovat a potom budu někde v nějaké třetí zemi a tam to zase budu používat a eventuálně budu potrestán, když to neudělám. Takže já si myslím, že lidé, kteří se Eh, profesně zabývají dopravou, tak tam by to mělo být jednoznačně předepsané a tam ti lidé, kteří to eh, tedy eh, nekomerčně používají vozidla, tam by se to uplatňovat nemělo. 150 kilometrů, to je sice pěkné, ale když máte za 10 kilometrů hranici a do, za, na za 10 kilometrů se dostanete do Nězozemska nebo do Německa, tak to je přece další kritérium. Měli bychom se nad tím zamyslet. Když chceme vytvořit evropský prostor, tak bychom si měli uvědomit, že musíme výjimky redukovat na minimum, to je jedna věc, a za druhé musíme mít na paměti to, co chceme. Chceme, aby lidé, eh, kteří svou profesí eh, se komerčně zabývají, tedy eh, přepravou, tak tam by to platit mělo, tam bychom měli po nich požadat určité požadavky. A my už jsme o tom kdysi dávno diskutovali, eh, hovořili jsme o tunáži a my jsme se snažili to dostat po tři a půl tuny a byly to zdlouhavé diskuze. Já jsem vždy říkal, že ty eh, nejpřísnější pravidla ta by měla platit nad 3,5 tuny, ale ty nejhorší nehody nebo věci probíhají, se dějí u eh, váhy pod 3,5 tun. A já jsem vždy také říkal sociálním partnerům, že pokud je o tu eh, dobu eh, řízení, tak tam je potřeba to upravit tak, aby to opravdu lidsky bylo eh, výhodnější. Je potřeba pomoci některým podnikům, takže měli bychom se poučit z chyb minulosti a Měli bychom tam zohlednit i ten přeshraniční aspekt, to bude dobré pro odvětví, pro bezpečnost i pro pracovní podmínky. A pokud se nám podaří tyto věci dobře propojit, tak rád se na tom budu spolupodílet a tímto děkuji paní zpravodajce. Myslím si, že se dobře vložila do tohoto tématu a myslím si, že najdeme dobré kompromisy, protože ona je velice otevřená diskuzi s ostatními eh, frakcemi. Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodajce za její, za její práci. Já skutečně jsem přesvědčen o tom, že ten dokument, ten té závěrečné formě bude opravdu kvalitní. My jsme přesvědčeni o tom, že postupné otevírání trhu se silniční přepravou by mělo jít ruku v ruce i se sociálními podmínkami, které musí být na stejné úrovni. První záležitost využití technologie, které máme k dispozici, kterou máme k dispozici optimálním způsobem, právě digitální tachograf, by mohl Eh, odvést tuto práci, měli bychom udělat více pro využití této technologie. Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být. Další záležitost, pokud jde o tu komunikaci vzdáleným způsobem na dálku, v budoucnosti si myslím, že inspektoři, kontroloři prostě nebudou muset zastavit eh, tato vozidla, budou moci je kontrolovat při jízdě a to je výhoda pro inspektory, kteří budou moci provádět více kontrol a zároveň je to určitá výhoda i pro samotné přepravce, kteří tím neutratí tolik eh, času tím, že by museli čekat někde odstavení mimo vozovku. Neměli bychom omezit Eh, nebo omezovat to pouze na tu kontrolu řádného využití tachografu. Měli bychom jít ještě dále, podívat se na určité úkoly v oblasti řízení, manažerské otázky, dále je to doba odpočinku, doba jízdy a tak dále. Tam by neměly být nějaké výjimky. Další věc. možnost kontroly satelitem, která by měla být propojena s právě s využíváním digitálních tachografů. To znamená, nejde pouze o pracovní dobu a um, od, dobu odpočinku, ale například i samotnou kabotáž. Pokud bychom se mohli podívat nejenom na registraci začátku a konce doby řízení, ale i možnost, řekněme, jiných um, míst, kterými dané vozidlo projelo v ten den, tak si myslím, že ta pravidla kabotáže by se mohla kontrolovat efektivnějším způsobem, než je tomu v současnosti. A dále je to zodpovědnost společno, dané společnosti v případě porušení pravidel. Návrh komise v tomto ohledu je velice důležitý. Hovoří se zde o tom, že ty přepravní společnosti by měly být zodpovědny za porušení. Nemělo, nemělo by to být řidič, EPP a liberálové by chtěli nebo někteří z nich by chtěli rozmělnit tento návrh, nechtěli by ho vůbec mít v, tomto, eh, v této zprávě obsažen. To je podle mého názoru velice důležité ovšem. A další záležitost je rozsah působnosti. Víme, by mělo být co nejméně, kolegové, někteří se o tom zmíní, těch 50 kilometrů. To je docela veliká vzdálenost v některých zemích roz, mm, jak si roz, pro, pro, prodloužit na 150, 250, to si myslím, že je disproporční. Matěj kroš, když se zmínil dalším bodě, a to je ta otázka vozidel eh, po 3,5 tuny. Paní zpravodajko, vy víte, že já jsem eh, jeden z těch, kteří by chtěli začlenit všechna užitková vozidla do tohoto rozsahu. I ty pod 3,5 tuny, to nevím, zda to uděláme prostřednictvím tohoto nařízení, ovšem musíme začít někde, musíme začít. je taková ta otázka toho, co, co bude dřívějším, slepice nebo vejce. Měli bychom ovšem položit skutečně jasnou otázku komisi v tomto ohledu a zajistit, aby to bylo pokryto někde. Takže a nyní prosíme komisi, říká pan předseda, děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, paní Tykal a asi deseti dalším kteří přispěli do diskuze. Byla to opravdu nesmírně zajímavá rozprava, která nám samozřejmě pomůže finalizovat tu dobrou spolupráci v tomto ohledu. Pozměňovací návrhy, ano, asi 349 to, hm, pokud jsem se nespletl, to je opravdu úctyhodné číslo. Pro mě je to jasný signál toho, že výbor je, si je plně vědom důležitosti tachografu, co to znamená a že to Eh, hraje zásadní roli i s ohledem na spravedlivou soutěž. Jsou se některé aspekty, které vypadají trošku jako administrativní zátěž, ovšem pokud nebudeme mít nějaké, některé určité prvky za, za, za, začleněny do návrhu, tak by jsme možná soutěže. Dále je to bezpečnost na silnici, sociální podmínky, pracovní podmínky pracujících v tomto sektoru prostě musí být na, mm, správně nastaveny a respektovány. No ale je zde určitý nový prvek, mm, mm, například je to ty komunikační záležitosti, kontrola prostřednictvím systému GNSS. To si myslím, že by mohlo opravdu pomoci operátorům, těmto společnostem lépe provádět své aktivity. Nejde pouze o kontrolu těch sociálních aspektů, mohlo by to být nesmírně užitečné pro společnosti, pro ty přepřání společnosti. A nyní, kdybychom ten pozměňovací návrh jaksi uh, rozdělili do kategorií, dále jsou tam ty, které, si to, ty, které se týkají rozsahu působnosti, mm, a ty, kterým bychom měli věnovat další ještě pozornost. Ta první oblast, eh, tu mohu rozdělit na pět dílčích částí. Pozměňovací návrhy, pokud jde o zavedení nových tachografů, těch 24 měsíců po mm, místo těch 40, jak navrhuje komise, podle mého názoru dobrý návrh z vaší strany. Další důležitý prvek jež školení těch kontrolních orgánů, vytvoření evropského certifikačního postupu, to je podle mě užitečný návrh. Nesmím by to ale přehánět, nějaká harmonizace zkoušek, to už je možná příliš. Něco bychom měli ponechat i na národních orgánech. Kontroloři mohou využít jiný způsob pro prokázání svých kvalifikací. Další důležitý prvek mnoha na pozměňovacích návrzích se týká po, eh, přestupku, po, mm, porušení pravidel, to, mm, že by to mělo vést k postihům, to je užitečné. Dále je to komunikace na dálku. Důležité je mít to data o aktivitách řidiče, aby to měli kontrolovat. K dispozici že pan Bradburn se o tom zmínil, jež my nevyužijeme tento prvek proto, abychom nějak zatěžovali kontrolory v Německu, jak to dělají prostě, to měří, jde ke kontrole zařízení a když něco není v pořádku, tak na dalším parkovišti za, zastavíte pouze vozidla, která mají problém, čili nebudete to využívat pro jiné aktivity, tímto způsobem by se to zlepšilo celá činnost. Delegované akty. My jsme souhlasíme s tím, co hovoří paní zpravodajka. Nechceme ovšem mnoho těch věcí z příloh dát do samotného textu, to by nebylo vyrovnané. My chceme najít správnou rovnováhu toho, co je ponecháno v příloze a co by mohlo být vylepšeno později nějakým technickým pokrokem, technický záležitosti v tomto ohledu. Několik věcí, které jsou sice důležité, ovšem můžeme je ponechat na pozdější dobu, někteří se o tom zmínili znamená, to je ten sensor, ty snímače, eh, které bychom měli v tachografech. Ano, asi by to zlepšilo um, tuto dimenzi. Ovšem technicky my ještě v současné době nevím, zda bychom opravdu mohli toto snímání pochyb, pohybu mít na palubě vozidel, kontrolovat to účinným způsobem, to bychom asi měli ponechat do budoucna. My plánujeme návrh eh, změny směrnice v tomto ohledu na příští rok. Já vím, že některé záležitosti v tomto ohledu, i pokud jde o hmotnost, představ, aerodynamické záležitosti, představují ještě trošku nevyřešené záležitosti v tomto výboru, všem tomu se ještě budeme věnovat. Dále ty veřejné konzultace, fungování snímačů, vynucování stávajících pravidel a tak dále. Dále je to GNSS v rámci tachografu, kabotáž, to si myslím, že je spíše otázka legislativy pro, mm, pro, cel, pro celou oblast vnitřního trhu, ne přímo tento text, který se dotýká této konkrétní legislativy. Přílišná regulace. Software nebo uh, harmonizace to využívají kontroloři, to by bylo příliš, něco bychom měli ponechat i na Evropském úřadu, který se věnuje této problematice. Pozměňovací návrhy některé podle našeho názoru možná jsme to nepochopili. Ovšem 136, 137 a návrh číslo 300. My si nejsme jistí, zda jsme to pochopili, zda se nám, jako kdybychom to obcházeli, to znamená, že bychom modifikovali sociální pravidla prostřednictvím využívání tafografu, to si myslím, že není správné. A dále je to integrace těch karet, průkazů, tam bychom mohli dosáhnout nějaké ještě dohody. Uh, 17. února nás ochránce dat varoval v tomto ohledu, hovořil, že bychom se měli podívat na otázky soukromí, posílit tuto oblast, to musíme ještě proskoumat a vzít potaz. Toto pokrývá většinu návrhu. Asi jsem nepokryl úplně všechno, protože možná z těch asi deseti příspěvků se mi nepovedlo pokryt všechno. Ještě jednou všem rád bych poděkoval i zpravodajce, i stínovým zpravodajům. Ta spolupráce byla velice dobrá, ten text by konečné formě měl být kvalitní. Rada rovněž udělala pokrok. Ty výjimky například. Diskuze byla obrovská na půdě rady. V podstatě ten konečný kompromis těch 100 kilometrů, o čem jsme hovořili i zde, nyní to je rozumný kompromis. Tím se, si uvolníme ruce, ty analýzy, které jsme udělali, je, že bychom potom prostě nepotřebovali tachograf. A těch tři a půl tuny, pod tři a půl tuny, to je dobrý prvek, ale možná snad do budoucna. Čili ve některých prvcích vidíme konvergenční přístup, zlepšení, i díky pozměňovacím návrhům. A musíme se podívat na to, jak to skombinuje těchto asi 342 pozměňovacích návrhů, Začlení to do rozumného textu, abychom dosáhli dohody co nejdříve. Děkujeme, říká pan předseda. Dobře, paní Tykau, chcete k tomu něco přidat? Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych zdůraznit, že si přejeme rychle se dohodnout s radou, ale ne za každou cenu. Rada musí také udělat několik kroků naším směrem, musí udělat ústupky, například pokud jde o vzdělávání kontrolních eh, úředníků, to je velice zásadní záležitost a také to, že všichni tyto kontrolní úředníci by měli mít eh, k dispozici dostatečné zařízení, dostatečně modernizované, tak aby mohli dobře plnit svůj úkol. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, vím, že obvykle rada eh, raději eh, tedy prosazuje přímé, aktiv přímé právomoci, ale pokud je o aktiv přenesené právomoci, tak parlament může analyzovat to, co komise dělá a může k tomu eh, vyslovit své stanovisko. Pokud jde o přílohy, tak eh, tady celá řada věcí byla převzata a byla vložena do textu nařízení. A jaké jsou důvody, které k tomu vedly? Jednak to bylo provedeno proto, že rada nechtěla vůbec eh, počítat s přílohami a my bychom si přáli, aby mandát komise byl maximálně omezen, protože akta v přenesené pravomoci budou mít dopad jak na řidiče, tak i pro, na kontrolní úředníky. Naše, náš záměr byl tedy následující. Chtěli jsme, aby tam byly zachovány ty prvky z příloh, které byly důležité. Chtěli jsme je eh, dát do textu nařízení, aby tam zkrátka byly. A pokud jde o eh, registraci rychlosti dopravy a pokud jde o váhu, tak si myslím, že překročení rychlosti a také přílišná váha některých vozidel, překročení váhy, že to způsobuje navyšování počet nehod v silniční dopravě a zhoršuje se také závažnost těchto nehod. Budu požadovat po komisi, aby nám poskytla více údajů, pokud jde o technickou proveditelnost toho, kdyby byly eh, zavedeny zařízení na eh, odečítání váhy vozidel. Hmm, samozřejmě je celá řada pozměvacích eh, návrhů a já bych si přála, abychom měli co nejméně výjimek z platných pravidel a mnoho kolegů poukazovalo na to, že pole působnosti tohoto nařízení by mělo být zaměřeno pouze na, na profesionální e, řidiče. Ale proč bychom měli zapomínat na ostatní řidiče? Protože i ostatní řidiči, e, i když třeba nejsou profesionálními řidiči, mohou potenciálně způsobit silniční nehodu. Dále bych ráda pohovořila o integraci a spojení tedy, nebo sloučení té karty řidiče a řidičského průkazu. Přeji si, abychom dospěli ke kompromisu, abychom vypracovali text, který by bylo možné eh, zaslat všem kolegům, aby s tím tedy souhlasili a věřím tomu, že se nám to podaří. Myslím si, že se nám podaří ten text zjednodušit, tak aby to bylo snažší k pochopení. Zavedli jsme několik ustanovení, která e, stanoví sankce, protože v tuto chvíli tato ustanovení jsou roztroušena v nejrůznějších legislativních aktech Evropské unie, nejsou ucelená a je to obtížné jak pro podniky, tak pro řidiče, aby se v tom zorientovali, aby je všechny znali, aby je správně prováděli. Takže eh, také pokud jde o digitální tachografy, tak bude podle mě jednodušší, když to vše bude schnuto v jednom textu. Bude to mnohem eh, srozumitelnější a jednodušší k provádění. Děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy, všem, kteří spolupracovali a eh, vyzývám všechny, aby se mnou diskutovali o tomto textu protože jedině potom se nám podaří dospět k optimálnímu textu. Nechceme současnou situaci eh, zkomplikovat, právě naopak chtěli bychom ji zjednodušit. Děkuji, paní Tykau, a hlasovat budeme 30. Eh, 31. května a eh, to bude dostatečně dlouhé na to, aby se spojili stínoví zpravodajové a zpravodajka, aby dopracovali kompromis. Pan Groš, technická otázka. Chtěl bych požádat, abyste vy anebo eh, příslušné útvary nám sdělili, jaké změny nebudou eventuálně považovány za přípustné, protože to je samozřejmě důležitý aspekt pro vyjednávání eh, kompromisu. Eh, v tuto chvíli tady mám před sebou seznam, sleduju to, eh, k tomu tedy, jestli, eh, co bude přípustné a co ne, a mohu to velmi rychle projít. Jsou tady dva od eh, paní Meissner, 34 až 336, jsou tady od pana Ferbera, 313, 1 5 a 316. Potom pan Kok tam má také něco a 269, 268 a další od pana Homera a 202 a ještě jeden další od pana Cívera. Takže eh, já se na to, já to teď sleduji z toho důvodu, že eh, jste právě se tady zeptal na to, které z nich se týkají eh, tady působnosti toho nařízení o tachografech, toho současného, protože je to nařízení, které sleduje tachografy a netýká se žádných jiných záležitostí. Takže eh, já to tady budu sledovat. Uvidíme, které budou přípustné a které ne a jakmile se rozhodnu, tak vám dám vědět a tedy hodlám se rozhodnout eh, co nejrychleji. Takže eh, samozřejmě také budu konzultovat tyto věci. Teď bychom se mohli pustit do zasedání koordinátorů, takže všichni, kteří tady nemají co dělat, prosím opuste sál a hm, my tady budeme mít jednání koordinátorů.